většinou. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Já mám ještě ovšem jedno sdělení a to se týká pana poslance Rému Serna Giotto, který opouští frakci EPP a přidává se k frakci